stránkách Seance en Direct zasedání v přímém přenosu. Druhé sdělení. Příslušné úřady Litvy mi sdělili, že paní Justina Bitkauskajté byla zvolena jako náhradnice za pana Viktora Uspaskyše a to s účinností k 21. listopadu 2012. Příslušné orgány Bulharské republiky mi sdělili, že paní Monika Hans Panajatová byla zvolena do Evropského parlamentu jako náhrada pana Emila Stefanova Stojanova a to s účinností k 6. prosinci 2012. Tyto nové kolegyně eh, zde vítám a připomínám, že na základě článku 3 odstavce 2 jednacího řádu dokud nejdojde k ověření jejich listin nebo dokud nebude rozhodnuto o případném spochybnění. Paní Vitkauskajte eh, a paní Panjatová mohou zasedat v Evropském parlamentu a jeho eh, orgánech za předpokladu, že předtím učinili prohlášení, že nevykonávají žádnou funkci, která by byla neslučitelná s mandátem europoslance. Třetí sdělení. Fran- příslušné eh, orgány Francie parlamentu odeslali žádost o zbavení parlamentní imunity paní Marine Le Pen. V souladu s článkem 6 odstavec 2 jednacího řádu je tato žádost předána příslušnému výboru a sice výboru pro